Paní předsedkyně. Takže vážené dámy, vážení pánové, opět zahajuji naše zasedání, zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Máte nějaké námitky? Není tomu tak. V tom případě je tímto zápis schválen. A nyní tedy přistoupíme k první otázce.